So, meine Damen und Herren, bitte. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli zavčasu začít. Máme dnes před sebou nabitý program. Nejprve bych vás zde chtěl všechny přivítat a chci tady přivítat především kandidátku na komisařku pro obchod Cecily Malstromovou. Vítejte. Dále mi dovolte několik málo slov úvodem. Chtěl bych pouze připomenout pravidla, která budou platit pro dnešní slyšení. Pravidla jsou stanovena jednacím řádem. Jde o přílohu číslo 16 k jednacímu řádu. Zde je stanoven mimo jiné jazykový režim pro dnešní slyšení. K dispozici již dnes máme písemné odpovědi na otázky, které jsme kandidáce na komisařku předem položili. a paní kandidátka nám na dotazy odpověděla. Dnes tedy můžeme přistoupit k tomuto slyšení. Budeme mít k dispozici 180 minut. Paní Malstromová na úvod vystoupí s desetiminutovým projevem a následovat budou ústní dotazy. Celkově budou moci kolegové poslanci položit 45 otázek. Rád bych poukázal na to, že máme velice přísný časový režim a proto budu pečlivě sledovat dodržování řečnické doby ještě než řečnická doba každému z vás uplyne, budete zvukově upozorněni a po vypršení času vám bude odňat mikrofon. Musíme dodržet tato pravidla, protože jinak by nebylo možné, aby slyšení proběhlo ve své úplnosti. Paní eh, komisařka bude mít na začátku 10 eh, minut, eh, poté budou následovat dotazy poslanců za každou politickou skupinu. Každá politická skupina bude mít k dispozici pět minut na položení svého dotazu bude to znamenat minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, další minuta na následnou otázku a pátá minuta na odpověď ze strany kandidátky. Následné otázky bude možné pokládat pouze během prvního kola. V druhém kolu budeme mít k dispozici tři minuty, minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. A tím bych vás chtěl všechny poprosit, abyste se na to koncentrovali, na tato pravidla, tak, aby toto slušení mohlo proběhnout tak, abychom na závěr mohli přijmout kvalifikované stanovisko o tom, jestli kandidátka Cecilia Amstrem je eh, vhodnou kandidátku na komisařku nebo ne. Takže tolik eh, k těm časovým eh, lhůtám a byl bych rád, kdybychom se toho mohli držet. Nechci teď ale také nutit kolegy k tomu, aby v důsledku toho mluvili co nejrychleji, asi si umíte představit, že to může být velmi komplikované pro tlumočníky, takže prosím, snažte se skondenzovat vaše otázky a e, snažte se tedy držet ten časový limit. A ještě poslední organizační poznámka. A sice to, že e, toto slyšení je přenášeno e, živě na webových stránkách Evropského parlamentu. A stejně tak se pořizuje videozáznam celého tohoto zasedání. A nyní tedy, dámy a pánové, vážení kolegové, máme před sebou velmi ambiciozní program, ale já jsem si jist, že tady na výboru pro obchod to dobře zvládneme, podobně jako při jiných eh, schůzích. Máme tady také hosty z výboru pro zahraniční záležitosti a pro eh, eh, rozvojovou pomoc. A oba tyto výbory budou mít, nebo ten eh, výbor pro rozvojovou pomoc bude mít právo na jednu otázku, výbor pro zahraniční záležitosti na dvě otázky. Tím uzavírám toto, tyto organizační pokyny a nyní Paní Malström, eh, můžeme hovořit o tom, že obchod je katalyzátorem hospodářského rozvoje v Evropské unii, ale také globálně na celém světě. A myslím, že je evidentní, že obchod v globalizovaném eh, světě potřebuje pravidla. A o to asi půjde, jak eh, se zasadit o vynucování těchto pravidel. Nedávno eh, bylo provedeno eh, šetření nebo průzkum o tom, jak je vnímána obchodní politika ve Spojených státech a čím dál tím eh, lidí se na to dívá kriticky a mají spíše skeptický postoj vůči obchodní politice. A strach, který asi tady se objevuje, se týká toho, že se lidé bojí, že stojí na špatné straně globalizace. A proto si myslím, že rozhodující e, v našem úsilí by mělo být to, aby ta obchodní politika neprobíhala ku prospěchu několika málo, ale ku prospěchu většiny občanů. A to si bude vyžadovat e, větší míru transparentnosti a také vedení dialogu s občanskou společností. A to mnohem více, než tomu bylo v minulosti. A já jsem pevně přesvědčen o tom, a mnozí kolegové se mnou asi budou souhlasit, že obchodní politika by se měla opírat o důvěru. A v tom duchu bychom se měli snažit i formovat. A proto to také souvisí s vaší rolí, eh, jak Eh, získat znovu důvěru obchodní politiku Evropské komise a provádět ji co nejtransparentněji. Takže kromě otázky transparentnosti je ještě eh, tady otázka spravedlivého obchodu. I to je pro náš výbor eh, stejně důležité, protože odstraňování obchádek, ob, překážek obchodu, jak to prosazoval pan Ricardo, asi samo o sobě nestačí a lze o to, aby se také stanovily podmínky pro to, aby obchod eh, vedl k prosporitě všech skupin obyvatelstva na celém světě. A proto si myslím, že bychom se měli dívat i na jiné než ty klasické oblasti obchodní politiky, ale také na eh, pracovní podmínky, na ochranu životního prostředí tak eh, abychom nehovořili jenom o svobodném obchodu, ale také o spravedlivém obchodu a to by se mělo promítnout do eh, obchodních dohod, které se teď eh, v blízké budoucnosti budou vyjednávat. Takže transparentnost, spravedlivý obchod, to by mělo tvořit rámec pro to našemu výboru leží na srdci nejvíce. Já jsem si jist, že kolegové sdílejí tento eh, postoj a těším se, paní Mastren, co k tomu budete chtít říct a tímto vám dávám slovo. Mr. Chairman. Vážený pane předsedo, místo předsedové, vážení poslance, dámy a pánové, pokusím se dodržet eh, právě zmíněné pravidlo. Jsem velice ráda, že tady mohu být jako kandidátka na komisařku pro obchod a doufám, že následně po tomto slyšení budete moci mou kandidaturu podpořit, protože tato problematika a práce na ní je mým dlouhodobým snem. snem. Mezinárodní obchod a investice je e, oblast, která se dotýká lidských životů po celém světě a myslím si, že tady Evropa může přinést svou přidanou hodnotu. Boj za demokratická práva, transparentnost a odpovědnost byla vždy základem mé politické e, kariéry premiéry, jak tady v Evropském parlamentu, v Radě, tak také v Evropské komisi. A já bych chtěla vnést toto své odhodlání také do obchodní politiky. Tato politika by měla být inspirována demokratickými eh, hodnotami a jejím eh, cílem by mělo být zlepšit kvalitu života lidí. Vždy byl obchod velice důležitou součástí hospodářského úspěchu a zajistil Evropě jednu z nejvyšších životních úrovní na světě. Dnes nám pomáhá dosáhnout hospodářské obnovy v zemích jako je Španělsko nebo Irsko a tato obnova přináší naději řadě nezaměstnaných, nezaměstnaných kteří se tak mohou vrátit eh, zpátky k normálnímu životu. V budoucnu bude obchod ještě důležitější pro tvorbu míst a růst eh, v Evropě. Zhruba 30 milionů eh, Evropanů již dnes se obchodem živí a tento počet eh, poles poroste a eh, poroste dále, až budou úspěšnější také vznikající ekonomiky. A čím větší je růst mimo Evropu, tím je důležitější, abychom měli přístup na tyto trhy. Myslím si, že Rus ukazuje, že obchod může být nástrojem, jak bojovat s chudobou. 100 miliony lidí mm, mají díky obchodu možnost žít důstojnější život. Já jsem se snažila i eh, ve své minulé funkci eh, ukazovat, jak je obchod důležitý eh, pro lidi a že jim může nabídnout skutečnou šanci prožít kvalitní život a neopouštět své rodiny a země. Myslím si, že obchod také zbližuje jednotlivce, umožňuje zlepšit mezilidské kontakty, takže si myslím, že Obchod je e, odpovědí na potřebu lidí e, zajistit si bezpečnou budoucnost, ale neznamená to, že otevřené trhy jsou cílem sami o sobě, jsou jedním z prostředků k dosažení cíle. A proto nemůže být obchodní politika motivována úzkými interními zájmy ať už jde o zájem ochránit či rozšířit eh, trhy. Musí jít o to dosáhnout co možná nejširších zájmů pro celou společnost. Pokud budu potvrzena ve své funkci, posoudím veškerou eh, současnou aktivitu i budoucí aktivity v Evropské unii na základě následujících zásad. Obchodní politika musí být řízena zájmy občanů, což znamená, že musíme být ambiciozní při vyjednávání, pokud chceme dosáhnout pracovních míst a růstu, ale obchodní politika musí eh, zapadat do širšího rámce rámce domácích politik na podporu eh, růstu. Musíme umožnit pracovníkům z sektoru, kde je obrovská konkurence, přejít do oblastí, kde se nabízí díky obchodu nové příležitosti. Za druhé, obchodní jednání musí být otevřená a transparentní, aby všichni zainteresovaní měli možnost eh, uvědomit si, a vyjádřit se. A za třetí obchodní politika spočívá ve spolupráci a také v určitých zásadách a já zajistím, aby Evropa obhájila své zájmy v obchodních vyjednáváních. To znamená, že Dohody o obchodu by měly chránit životní prostředí, zajistit pracovní práva a dodržování základních lidských práv. Musíme tedy žádat reciproční nastavení eh, vztahů a eh, zabránit zneužívání pravidel. Obchodní politika je velice silným mezinárodním nástrojem a proto ho musíme použít pro posílení míru, svobody a demokracie po celém světě. Budu používat tyto čtyři zásady eh, ve všech oblastech. Jednak pokud jde o eh, VTO, já věřím ve vícestraná jednání jako člověk liberálního smýšlení a proto si myslím, že VTO musí pokračovat ve své činnosti a dosáhnout přislíbených výsledků. Vícestraný eh, program vyjednávání tedy pro mě bude prioritou. Zaměřím se také na eh, probíhající bilaterální vyjednávání a myslím, že o tom za okamžik budeme společně dále hovořit. Zaměřím se na vztahy s Čínou, což je druhý největší obchodní partner Evropské unie. Musíme zde vycházet ze zásady spolupráce, ale také dodržovat pravidla hry, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny. Chci se zasadit o podporu rozvoje Eh, prostřednictvím nového strategického partnerství s Afrikou, jak o tom hovořil eh, předseda Juncker. A zaměřím se také na naše blízké sousedy, abych ukázala, jak může být eh, obchod propojen s dodržováním základních zásad. Je tady ovšem jedna oblast, kde, se budu, kde budu velice na pozoru, a to je otázka té typ transatlantického obchodního investičního partnerství. Je to velice náročné vyjednávání a hodně se o něm veřejně diskutuje. Ruskem. Posledních několik let jsem sledovala tato vyjednávání trochu zpovzdálí a překvapilo mě to, co jsem slyšela. Očekávala jsem, že se bude hovořit o dvou miliardách eur, se kterými se každý den obchoduje přes Atlantik, o využití doposavat nevyužitého potenciálu vzájemných vztahů. Většina těchto příležitostí je v oblasti eh, služeb a může Evropě posloužit k tvorbě dalších pracovních míst a vytvoření nových příležitostí. Ale místo toho jsem slyšela tvrzení, že eh, komise chce snížit eh, standardy pro potvar, potraviny, eh, že chce do vyjednávání zavést nějaké kuloární dohody. A já jsem se tedy snažila eh, zorientovat eh, v situaci, dospěla jsem k následujícímu závěru. Myslím si, že toto partnerství TTIP má eh, obrovský potenciál vytvořit pracovní místa a přispět dalšímu růstu. Pokud to bude skutečně ambiciozní dohoda, která nám přinese konkrétní regulační řešení. Musíme ovšem vše nastavit eh, správně, to znamená, že důležitá je podstata celé věci a ne čas, který máme k dispozici na vyjednávání. Míra současné eh, ochrany nesmí být v žádném případě v žádné oblasti snížena. To znamená, že se musíme přidržet současné evrops- současných evropských eh, standardů a demokratické kontroly. Snažíme se najít společný přístup ke zdravotnictví, životnímu prostředí, práci, ochraně spotřebitelů a tak dále, ale nemůže to vést ke snížení standardů, k dalším zbytečným nákladům, duplikaci kontrol a tak dále. Pak je tady také strategická dimenze pro regulační práci pokud se nám podaří shodnout se s dalším velkým obchodním partnerem, stane se to základem pro budoucí mezinárodní spolupráci a vytvoření globálních standardů. Za čtvrté, důležité jsou investice a především eh, arbitráž v případě investic, takzvaný mechanismus ISDS, s čímž je spojena celá řada obav. Na toto bych se dovolila eh, nyní konkrétněji zaměřit. Eh, jak víte, již dlouhou dobu se různé mechanismy řešení sporů eh, používají a já si myslím, že je možné vytvořit takový systém, který bude řešit eh, problémy lidí. Musíme vytvořit jasná pravidla, jak se vyhnout zneužívání mechanismu ISDS, eh, z čehož mají mnozí obavy, zavést transparentnost do tohoto systému a zajistit, že ISDS nebude používán proto, abychom zabránili právu regulovat veřejný zájem. To musí být naším hlavním principem ve všech budoucích vyjednáváních. A já si myslím, že Přesně to docílila komise v rámci dohody CETA, která bude příští rok předložena Evropskému parlamentu ke schválení. Celý text už je mimo jiné na webových stránkách Evropské komise. Pokud jde k typ, tak zde jsou určité obavy, pokud jde o začlenění mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem ISDS. Předseda Juncker se zavázal tady v Evropském parlamentu během plenárního jednání 15. července nepřistoupit na jurisdikci, eh, na omezení jurisdikce soudů v Evropské unii zvláštními režimy pro řešení sporů s investory. To znamená, že i v této situaci bude nadále platit eh, zásada právního státu a zásada rovnosti před soudem. Vyjednávání samozřejmě dále probíhají a problém bude potřeba vyřešit. My jsme také zahájili rozsáhlé veřejné konzultace, pokud jde o budoucnost ochrany investic a uvidíme, jaké konkrétní návrhy z této konzultace vzejdou. V tuto chvíli je tedy kapitola o ISDS zmrazena a těším se na další diskuzi o této věci s vámi. Za čtvrté, během několika prvních měsíců své práce budu chtít posoudit eh, současné cíle a dosažený pokrok eh, a výsledky svého posouzení předložím do konce roku. Ale je tady jedna oblast konkrétně, o které bych se, pane předsedo, eh, chtěla nyní konkrétně zmínit a jedná se o transparentnost. Musíme prokázat, že nevyjednáváme nic tajně mimo za oči veřejnosti a já si myslím, že na této věci je potřeba zapracovat a za, zasadím se o to. Zasadím se o větší transparentnost, pokud jde o evropské návrhy, pokud jde o vyjednávání mm, typ. Budu publikovat eh, seznamy všech jednání, již jsem se mm, eh, zúčastnila nebo kterých se zúčastním, což jsem dělala i dříve jakožto komisařka. Budu spolupracovat s organizacemi občanské společnosti, se sociálními partnery. Bude to pro mě osobní priorita. Budu řešit eh, také problémy, které zajímají eh, vás. Jsem připravena zajistit, eh, aby všichni poslanci Evropského parlamentu měli možnost obeznámit se s, s dokumenty o vyjednávání, které jsou nyní, pokud jde o přístup k ním, omezeny. Nicméně je potřeba, abychom zajistili mm, pravidla pro dodržení důvěrnosti takových eh, dokumentů. Vážení poslanci, TTIP je určitě jednou z největších výzev pro obchodní politiku Evropské unie v následujících letech, ale obchodní politika EU se neomezuje na transatlantické vztahy. Jsem zapojen do programu jednání, který je bezprecedentní a jehož aplikace může přispět k vytváření milionů pracovních míst a přinést rozhodující podporu růstu a investicím, které Evropa tak potřebuje. Když jsem připravovala toto slyšení, tak jsem zjistila, do jaké míry obchodní politika může být technickým a suchopárným tématem, ale vidím, že vlastně se týká každého z nás, týká se všech našich politik a přímo ovlivňuje úlohu Evropě ve světě. To je otázka, kde každý by měl mít možnost se vyjádřit. A právě proto toto slyšení je tak důležité. Zastupitelské demokracie, jako je naše, je právě na parlamentu, aby vyjadřoval názory a přání občanů. Obchodní politika nemůže uspokojivě řešit eh, společenské otázky, kterým čelí bez legitimity, kterou jí udělujete.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 Moje skupina by ještě pořád chtěla, aby kanadská strana znovu zvážila eh, ten statut eh, toho řešení sporu s investory a u Spojených států eh, zvážíte možnost obrátit se zpátky na radu s tím, že by se ten mechanismus řešení sporu s investory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 ale se snažila od nich distancovat. Otázka je, jestli budete schopna vyjednat potom se Spojenými státy o těchto věcech. Ano, a dvě složité otázky. Já se pokusím e, odpovědět, pokud jde o obrané nástroje e, v obchodu. Ano, je to skutečně ožehavá toxická otázka i v parlamentu a musíme se tím zabývat e, velmi opatrně. Já už jsem to řekla v úvodu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 Já si myslím, že pokud si chceme získat eh, občany pro obchod a pro partnerství typu T, typ musíme být transparentnější než doposavat. Týká se to jak toho, že zajistíme, aby byli informováni řádně eh, poslanci, širší skupina poslanců v Evropském parlamentu, pokud možno všichni zainteresovaní poslanci,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 pro zajištění ekonomického růstu a to je důležité také pro tuto i nadcházející Evropskou komisi. Volná hospodářská soutěž je dobrá věc, ale je naivní si myslet, že tady nebude mm, žádná skupina, která mm, bude eh, řešit nějaké problémy, které vyplynou z těchto mm, eh, dohod. Eh,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 Eh, to tak bylo, tak by to ale bylo potřeba ehm, prokázat. Mám pocit, že tady se nezohledňují možné scénáře. Prevence je lepší než ehm, následná léčba a proto bychom se měli připravit na tu situaci v roce 2016. A jakou strategii chcete použít eh, ekonomicky eh, z obchodního nebo také právního hlediska? Děkuji. Pokud eh, hovoříte o statutu Číny, statutu tedy tržní ekonomiky, tak eh, tady existuje tento harmonogram, ale to je čistě technická věc, jsou určitá kritéria, eh, která musí být splněna. Dnes Čína ta kritéria neplní. Otázkou je, jestli to datum 2016 bude možné dodržet.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 Samozřejmě, že veškeré vyjednávání budeme podrobně posuzovat eh, s Evropským parlamentem. Mohu vás ujistit, že vás eh, zapojíme, budeme informovat. Děkuji, pan Sarbaty. Eh, pro ekonoma je ta část o volném obchodu dohody ty je po důležitější než ochrana investorů a mechanismy pro urovnávání sporů. Myslím, že je důležité dosáhnout toho hlavního úspěchu. Je potřeba, abychom si sjednali přístup eh, vzájemně a přispěli k vytváření pracovních míst. A s tím ekonomové nemají eh, žádný problém. Eh, ten odpor tady přichází od obyvatel, to je evidentní. Když někde v Německu mluví o TTIP, tak se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 Pan Pabrix, děkuji. Jakožto zpravodaj ke smlouvě CETA jsem eh, velice eh, rád, že se problematika dala do chodu a přeji vám tady hodně štěstí. Nicméně, než ratifikujeme asociační smlouvu s Ukrajinou o hloubkovém partnerství pro obchod a investice. Komisař Gekucht eh, vedl třístraná jednání také s Ruskem a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 další eh, návrhy, které se dotýkají otázky eh, rozvoje. Jakým způsobem chcete zapojit eh, kolegy, kteří zodpovídají za rozvoj do vašich vyjednávání? Vy jste se lehce zmínila o spravedlivém obchodu.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 a neměli by přístup na trh. To je cíl těchto dohod. Děkuji. Dobré odpoledne, paní Mamstro. Chtěl bych se vrátit k otázce eh, služeb. Sita, TTIP a TISA zmiňují, vyvolávají obavy, zejména u nás doma a v jiných zemích Evropské unie, protože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 programu komise, ale nezmínila jste se eh,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 je to ještě eh, těžko eh, říci, zda se k ním eh, uchýlíme, jako tomu bylo v případě Koreji. Uvidíme, kam se nám podaří dojít. A zda je realistický rok 2015? Myslím si, že ano. Maximálně začátek roku 2016 myslím, že by skutečně, pokud budeme pokračovat tak jako doposavat, mohli smlouvu uzavřít. A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 měla velmi dobrý dojem eh, z těch eh, informací, které tady zazněly, z toho, s jakým zájmem sledujete obchodní politiku. Bylo to provázeno eh, velkým zájmem a je pravda, že obchodní politika není jenom technickou záležitostí, je to něco, co zbuzuje emoce a co také vypovídá něco o té společnosti, ve které žijeme. Chceme být otevřeni světu, chceme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 oblasti eh, zemědělství, eh, hospodářské soutěže, zahraniční politiky, lidských práv. Pokryli jsme řadu témat, ale hmm, spousta z nich by si zaslovovala mnohem hlubší diskuzi. Doufám, že jsem osvětlila některé z mých priorit budoucnosti a způsob, jakým budu chtít pracovat